I think we can start. Myslím, že můžeme začít. Bevor ich die Sitzung eröffne, möchte ich noch mal sagen, ještě předtím, než ehm, zahájím naše zasedání, jsme všichni šokováni a rozesmutněni eh, strašnou událostí, která se odehrála v úterý ve francouzských Alpách, takže naše myšlenky směřují ke všem obětem a jejich rodinám, eh, kteří byli eh, zasaženi touto tragédií. Připomínám také, že na tom, v tom letadle seděli žáci či studenti jednoho gymnázia v Německu kteří byli na výměném pobytu ve Španělsku. Takže opravdu všem jim vyjadřujeme eh, obrovskou soustrast a přejeme všem rodinám sílu, aby se s tím vypořádali. A teď prosím minutu ticha. Danke sehr. Was sich da abgespielt hat. To, co se tam odehrálo, je tragédie pro celé civilní letectví. V tuto chvíli je naprosto nejisté, co se tam přesně odehrálo ale důležité je, aby byly nalezeny všechny oběti, stanovena jejich totožnost a proběhlo nezávislé vyšetření tragédie. Takže my zatím děkujeme francouzským úřadům, které spolupracují s německými a španělskými úřady a kteří opravdu musí vykonávat velmi těžké práce hledání obětí v těžkém terénu. Takže e, až budeme vědět více, tak se k tomuto tématu ještě vrátíme. Nyní přecházím k našemu pořadu jednání. Eh, pokud nemáte námitek, přijmeme předběžný pořad eh, jednání. Prosím, tady je nějaká připomínka. Sí, señor presidente. Yo, señor presidente, eh, yo le, simplemente le, le solicitaría que pusiera esta comisión Pane bych servicio de los... Eh... Jenom pož- chtěla požádat, abyste eh, tento výbor dal k dispozici příslušným orgánům, které provádějí vyšetřování, pokud jim můžeme jakkoliv pomoct naší legislativní práci, aby se zlepšila budoucí situace. Takže jsme k dispozici tedy všem orgánům, všem rodinám eh, v obětí se všem, co bude následovat. Ano, já to tak vnímám a určitě to takhle uděláme. Přijetí pořadu, eh, pardon, přijetí eh, schválení zápisu ze schůze konané 23. a 24. února. Pokud nemáte námitek, přijmeme tyto zápisy. Nyní ještě sdělení předsedy. Žádné nemám. Ani nebylo námitek. Tak to si poznamenám, že jste neměli námitek. Člověk nikdy neví. Dobrá, takže technické požadavky na, plave, na pravidla říční dopravy přejdeme hned k hlasování. To je jediné elektronické hlasování jmenovitě. Eh, většina eh, výboru eh, musí hlasovat, takže si otestujeme, zda EPP nemá ohlas navíc. Garcia will vote against at the end. I know, when, I know. Okay. Yeah, yeah, okay. I talked to them. Mikrofon, prosím. Danke. Also kommen wir zur Abstimmung. Nyní přecházíme k hlasování o technických požadavcích na plavidla říční dopravy. O zahoji hlasování. Nice. Abstimmung ist. Hlasování je ukončeno. Takže 43 pro, nikdo nebyl proti, pět se zdrželo, takže tím jsme dosáhli kvora. Přijato. Nyní přecházíme k dalšímu hlasování, což jsou doporučení Evropské komise ohledně TTIP. Eh, navrhovatel je Wim, Wim van de Kamp. A hned tedy přecházíme ke kompromisu A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní přichází kompromis C. Pro? Proti? Zdrželi se? Překontrolujeme si to, prosím. Zahajuji hlasování. EPP, EPP zase o jeden navíc. Ještě pořád. Už je to v pořádku. Končím hlasování. 29 pro, 16 proti, 2 se zdrželi. Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Opět si to překontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Kde je Hana? V pořádku. Končím hlasování. 23 pro, 21 proti. Tři se zdrželi. Přijato. Nyní přecházíme ke kompromisu E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis I. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní přichází pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Česká kabina se moc omlouvá, ale právě jsme byli odvoláni někam jinam, takže musíme skončit tlumočení.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 and this is a politically dangerous situation. So, but in general, I'm optimist as always when we have a difficult situation in Transport Committee. We can find good compromise in shadow uh, meetings and at the end also in the vote in the committee. Thank you. Ja, vielen Dank. Dann wäre jetzt eigentlich Merja Kühlen dran, aber die ist nicht mehr da. Jetzt kommt Karima Deli. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, je tiens à remercier euh, le travail euh,